Dear President. Schůze pokračuje, zápis ze včerejšího jednání a přílohy jsou k dispozici. Máte k tomu námitky? Nikoli, takže zápis je tímto schválen. Prvním bodem eh, naší rozpravy eh, je porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Budeme postupovat podle článku 122 jednacího řádu a první bod se týká Pákistánu a nedávných případů pro následování. Napřed dostanou eh, slova autoři zprávy. Začíná pan Bělan dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nedávné případy trestu smrti eh, křesťanů eh, za obvinění vůči eh,